i v letecké oblasti uplatňování a dodržování všech sankcí Rady bezpečnosti OSN i EU. Děkuji. Děkuji panu Mavrojanisovi. A tímto je rozpráva ukončena. Ještě mám několik oznámení z EPP a SAD. Jsem dostal jmenování, návrhy na jmenování pro Eh, různé členy eh, ve výborech a jestliže nikdo proti tomu nic nenamítá, tak eh, bude toto jmenování platí jako potvrzené, bude to vše zapsáno v protokole. Nyní máme prohlášení místo předsedky Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Egyptě a jako její zástupce dostane slovo nyní pan Mavrojanis. Vážený pane předsedo, ctihodní členové Evropského parlamentu. Poprvé v historii byli egyptiané schopni vyjádřit svou vůli při e, výběru osoby, e, která bude nositelem jejich nadějí a očekávání. 25. června eh, Rada ministrů zahraničních eh, věcí zaznamenala eh, tento pozitivní milník. Kromě toho mm, předseda Barroso, pan, pan Rompuy, Katrin Ashton a další poblahopřáli egyptianům k novému a novému prezidentovi k této historické změně. Ehm, expertní volební mise Evropské eh, unie a mm, zástupci občanské společnosti eh, pozorovatelé eh, nehlásili žádné nedostatky či porušení ehm, volebního průběhu a sehráli velmi užitečnou roli při koordinaci a sledování průběhu voleb v Káhyře. Je velmi důležité, aby podvedení vedením prezidenta Mursího byli všichni egyptiané schopni e, užívat e, své základní svobody a občanská práva a to e, a pak bude eh, vzkvétat i nezávislá demokratická občanská společnost. Vítám také eh, prohlášení egyptčanů a pana prezidenta Mursiho ohledně vůle eh, implementovat mezinárodní dohody Egyptu. Mír a stabilita Egypta je naším přáním, společným přáním. Mírová dohoda s Izraelem tady sehrává podstatnou roli. Největší nejvyšší soud eh, vojenský v Egyptě se zaručil, že smlouva zůstane v platnosti a důvěřujeme, že nové egyptské vedení eh, bude tento princip dodržovat. Rovněž věříme, že nové egyptské orgány nadále budou hrát konstruktivní eh, roli v řešení výzev celého regionu, včetně Eh, palestinského usmíření. Eh, přechod bude pokračovat. Eh, cesta k hluboké a udržitelné demokracii, která splní naděje a očekávání všech egyptianů, je ještě dlouhá, ale Egypt už nebude stejný jako předtím. Už není cesty zpět dodatek k, ústavní, k ústavě ze 17. června a rozhodnutí eh, nejvyšší eh, vojenské rady o rozpuštění parlamentu je ovšem zneklidňující. Eh, tímto dekrétem nejvyšší rada ozbrojených sil přebírá legislativní pravomoce a významně tím oklestila pravomoce demokraticky zvoleného prezidenta. Rada ministrů zahraničních věcí 25. června vyjádřila své vážné zneklidnění v této věci věci. Vysoká představitelka, místo předsedkyně paní Catherine Ashton, je nadále v těsném kontaktu s egyptskými úřady. Všechny zúčastněné strany musí nalézt řešení, které umožní úplné předání moci demokraticky zvolené občanské vládě co nejdříve. V této souvislosti oznámený um, záměr prezidenta Mursiho jmenovat um, inkluzivní vládu, kde budou zastoupeny všechny eh, složky egyptské společnosti, je eh, vítaný krok. Může to výrazně přispět k zrodu národního koncenzu, eh, který je tak potřebný během té fáze přechodu nadcházející měsíce eh, budou mít eh, velký dopad na eh, budoucnost Egypta, včetně mm, přijetí nové ústavy a organizace nových voleb. Podstatným aspektem mm, přechodu k demokracie spočívá v tom, aby se každý mohl zúčastnit společenského a politického života bez obav a bez ohledu na politickou příslušnost, pohlaví, náboženské vyznání a z povahy věci ústava je zakládající dokument, který musí být konsenzuální a inkluzivní, aby se mohl stát eh, eh, legitimním a trvalým eh, základním zákonem. A proto doufáme, že ustanovení nové ústavy budou chránit lidská práva, a základní svobody všech občanů, za prvé, za druhé, že armáda a policie bude postavena pod kontrolu demokraticky zvolené eh, civilní vlády a civilních orgánů a za třetí, že eh, zaručí nezávislost justice. Egypt může počítat se silnou podporou Evropské unie při řešení eh, velmi složitých politických, sociálních a ekonomických výzev, jimž čelí. Těšíme se na spolupráci a také na navázání Eh, těsné a plodné spolupráce s novým eh, prezidentem a budoucí vládou s cílem dále prohloubit naše bilaterální vztahy eh, a abychom tak mohli učinit formální dialog mezi EU a Egyptem by měl pokračovat co nejdříve. Jednou z našich priorit je sepsání nového akčního plánu, který bude obrážet cíle nové politiky sousedství, eh, tak jak byla definována v eh, březnu a v květnu v prohlášeních v roce 2011. Setkání Task Force pro Egypt na podzim bude jedinečnou příležitostí, aby eh, se projevilo odhodlání Evropské unie podpořit eh, přechod Egypta k demokracii. Vysoká představitelka eh, vítá i účast a konstruktivní spolupráci Evropského parlamentu eh, v rámci Task Force. Odpovědnost, konečná odpovědnost za demokratický přechod Egypta v budoucnu je v rukou egyptianů, ale Evropská unie bude nadále činit vše, eh, co je v jejich silách, aby jim pomohla eh, dosáhnout eh, tohoto velkého cíle. Děkuji. Děkuji vám, pane Mavrojanisi. A nyní jménem frakcí zahajuje pan Petering za EPP tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. V Egyptě byl zvolen předseda v svobodném, nenásilném volebním boji. A to je velice pozoruhodný postup. Frakce EPP přeje novému prezidentu Egypta Mohamedu Mosimu vše nejlepší a doufáme v vývoj dobré spolupráce. První vyjádření nového prezidenta jsou velice pozbudivá. To, co řekl eh, v vztahu eh, své práci k menšinám, ke křesťanům, ke komunikům, koptům. To je něco, co by mohlo být příkladem pro arabský a muslimský svět. Pan prezident Musi si dovede docela představit, že také jeho zástupcem bude kopte, eh, kopte jako místo eh, jeho, jako jeho zástupce, jako viceprezident, ale e, například, e, co jde z arabského světa, to, co řekl šejch, šejch Abdul Aziz e, v roce 2012, tak nevím. Ten hovořil o tom, že na arabském poloostrově všechny kostely mají být zrušeny a že nebudou postaveny žádné nové. Nyní, když v Egyptě se zahájí nová cesta a tam bude jasně řečeno, že náboženství a politika se snášejí, tak toto by bylo zcela novým příkladem toho, že muslimská víra a politika uh, mohou být sloučeny. A já vysloveně jako křesťan říkám, že neexistuje křesťanská politika, ale existuje, existuje politika z křesťanské zodpovědnosti. A příslušným způsobem také nemůže být islámská politika, ale může existovat politika na základě islámské víry. A život eh, lidí, život člověka je ve všech náboženstvích středem všeho dění a proto si myslím, že s tím bychom mohli souhlasit. Pozitivním signálem je také to, že prezident Musi eh, mezinárodní smlouvy a také eh, smlouvu s Camp Davidu mezi Asadem a McDerminem eh, schválil. Myslím, že to bylo z roku 1980 a rád bych byl, kdyby pan Mavrianis mě vyslechl a také, abych eh, mohl zde vyjádřit to, co chci říci. To, že bude Izrael uznán, eh, zůstane uznán, je pozitivním znamením, ale prosíme také a žádáme Izrael, aby ze své strany udělal všechno proto, aby došlo k řešení dvou států. A poslední poznámka. Vidíme, že občanská společnost v Egyptě se nemůže svobodně rozvíjet a nevládní organizace a mezinárodní nadace, stejně tak jako nadace Konráda Adenauera, eh, se musí podrobit eh, procesu eh, kvůli údajně nelegální činnosti. A tento proces pokračuje. Vyžadujeme, žádáme egyptské úřady, aby ti lidé, kteří se zasazují pro občanskou společnost, tak aby tito lidé byli byli uznáváni i jejich práce, aby také občanská společnost mohla přispět eh, v Egyptě k demokracii a svobodnému rozvoji. Děkuji eh, mnohokrát panu kolegu Peterigovi a nyní pan kolega Panceri dvě minuty. Grazie, presidente. Děkuji za slovo, pane předsedo. Oficiální prohlášení prezidenta Morsiho jsou podle našeho názoru nesmírně důležitá. V podstatě je to taková první etapa té nové historie Egypta. Ovšem samozřejmě, že mm, to ještě neznamená konec úsilí. Víme, že došlo právě k tomu prohlášení ústavního soudu, který k těm různým vyhláškám, kterými v podstatě Ehm, neumožnil kandidaturu dalšího kandidáta, dále tam byly záležitosti s parlamentními volbami, problémy, na základě kterých došlo k ehm, rozpuštění dolní sněmovny, dále tam eh, byl, při, dále tam eh, byl dodatek k ústavě, který eh, se týká vojenských složek a na základě kterého legislativní pravomoce v podstatě byly oslabeny a zároveň pravomoce nového prezidenta Morsiho. I když prezident Morsi se snažil vyslat opravdu signál všeobjímající, snažil se eh, uklidnit všechny složky egyptské společnosti. Dále se vyjádřil v tom smyslu, že Egypt eh, dostojí všem mezinárodním závazkům a doufáme, že po těchto slovech budou následovat i činy, protože po tomto nestabilním období by to mohlo otevřít novou etapu v Egyptě, která by mohla umožnit rychlý pokrok Egyptu, Egypta v oblasti demokracie a lidských práv a zároveň by to mohlo nakopnout i ekonomiku této země a pomoci hledat řešení finanční krize. Evropská unie by měla díky takzvanému task forceu hrát důležitou roli v Egyptě. Měli bychom posílit bilaterální dohody s novým prezidentem, pomoci v tomto přechodném procesu na cestě k demokracii a zároveň pomoci řešit ekonomickou a finanční krizi v této zemi, která by mohla ohrozit stabilitu této země. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Panceri, nyní kolegyně Šáke, dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, egyptiané se k nám připojili, aby oslávili vítězství prvního demokraticky zvoleného prezidenta a civilního prezidenta anebo zdá se, jako nejvyšší rada ozbrojených sil rozpustila parlament a e, e, e, rozklenula své pravomoci. Jsme na straně egyptianů v tom, že víme, že před námi je dlouhá cesta, než se stane Egypt demokratický. Otázka je, co dokáže prezident Morsi změnit, protože základní prvky demokracie, jako například rozdělení moci a právní stát, ještě neexistují. Ve skutečnosti egyptiané stále ještě žijí pod vojenským vojenskou eh, vládou. Eh, žádáme nového prezidenta, aby zrušil vojenské soudy civilistů a stane právo. Je nepřijatelné, aby tolik lidí ještě stále bylo uvězněno z politických důvodů. A je ještě více nepřijatelné, že dnes jsou lidé stále souzeni bez žádného eh, soudu. Egypt bude moci prohlásit, že je demokratický pouze, když budou, bude s těmito vojenskými soudy skoncováno a budou lidská práva eh, respektována. Eh, Evropská unie pod vedením představitel, vysoké představitelky by se měla eh, snažit o navázání kontaktu s Egyptem a také s novým parlamentem, bude-li skutečně reprezentativní a vybaven legislativními pravomocemi. My dáme panu prezidentu Morsimu naši důvěru v této první fázi za předpokladu, že že bude plnit vytčené cíle, dodržovat lidská práva, menšinová práva, včetně práv žen. Budeme posuzovat mm, eh, eh, nové a staré síly v Egyptě podle jejich činů, abychom napomohli mm, eh, tomuto období přechodu a aby mm, došlo ke skutečné změně, která bude hodna slova revoluce, aby došlo od represe k demokracii a svobodě. Děkuji. Paní kolegyně Benarab a tu dvě a půl minuty. Děkuji za slovo. Od pádu Um, režimu v roce 2011 zde byla největší rada, která v podstatě vojenská vláda, která připravuje i ústavu, upravuje ji a tak dále. To nás neklidňuje. 24. června Mohamed Morsi byl zvolen do své funkce za muslimské bratrstvo. Pro mnoho egyptianů to představuje v podstatě oslabení celé situace. Islamisté nedávno chtěli zreformovat Eh, i mm, možnost eh, například rozvodu, kde žena by se nemohla rozvést bez manžela, kde například žena by nemohla vůbec požádat o rozvod, eh, musela by v podstatě, já si ovšem myslím, že bez pozice žen nebude možná demokracie v Egyptě, prostě dochází zde k útoku na práva žen, více než tisíc žen podpořilo, podpořilo zvrácení tohoto dokumentu. Tisíce lidí to podepsali. Chceme tam, aby se ženy mohly zúčastňovat na politickém, na ekonomickém životě, aby se mohly podílet na vládě, aby zde byla mm, rovnoprávnost. Egyptská eh, legislativa by měla chránit ženy proti všem formám násilí. Měli bychom podpořit eh, tyto výzvy, které jsou legitimní. Paní Eštonová, doufám, že to za nás udělá. Jaká opatření eh, mm, předpokládá v pomoci Egyptu? tě na cestě eh, k demokracii, jak bychom mohli těmto ženám pomoci. Promiňte, paní kolegyně eh, Benarabatu, eh, váš čas skončil. Já se pokouším vám já se pokouším vám dát znamení, abyste hovořila trochu pomaleji, protože tlumočníci prostě nestačí Ehm, ještě jste neskončila se svým časem, ale nyní má slovo pan kolega Tenok na minutu. Ano, pan Morsi je první demokraticky zvoleným prezidentem po Mubarakovi. Byly to mm, volby, které představují krok vpřed důležité, eh, zároveň pro Morsiho je ovšem důležité, aby svá slova dodržel, musí eh, dodržet mírovou smlouvu s Izraelem, tak aby nešlo k destabilizaci regionu a zároveň by se měl snažit o mírové uspořádání v rámci izraelsko-arabského řešení, v rámci dvou států, měl by chránit i práva koptské menšiny eh, a ostatních nemuslimských menšin v této zemi, měl by je bránit proti persekuci ze strany eh, extrémistů. Proto vítám eh, jeho slib v tom, že bude eh, chránit že začlení ženy i křesťany do vlády a měl by se distancovat od extremistických elementů, aby teda zde nezaváděl nějaké úpravy šarie, které by v podstatě znamenaly stejnou situaci jako v Iránu, k izolaci Egypta a možná i k exodu ehm, křesťanů a podle mého názoru i ke kolapsu místní ekonomiky světě. Děkuji, pane kolego Tenoku. Následuje nyní paní kolegyně Matias, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo volba nového egyptského prezidenta v době po Mubarakovi je dobrá zpráva, ale nesmíme podléhat iluzím. Tyto prezidentské volby ještě není, nejsou závěrem eh, eh, přechodu k demokracii. Eh, my jsme vyslovně poukázali na to, že rozpuštění parlamentu nese sebou různá rizika. Moc je nyní soustředěna na nejvyšší, do nejvyšší rady ozbrojených sil a také do rukou prezidenta. On má také ve svých rukou možnost změnit ústavu. Vše to vede k našemu zneklidnění. A a to právem, protože egyptiané eh, eh, eh, jsou v nebezpečí, že se stanou obětmi armády a obětmi vlastní minulosti. Není naším úkolem přivodit změnu v Egyptu, ale naším úkolem je tuto změnu podpořit a pomoci egyptianům k demokraticky zvolenému parlamentu. Děkuji a nyní má slovo pan Bedo, jedna minuta. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Moje kontakty s křesťany v Egyptě mi umožňují tvrdit to, že jsou opravdu zneklidnění stávající situaci v jejich zemi. Dochází sice k určitým uklidňujícím slovům a gestům ze strany prezidenta i um, muslimského bratrstva. Ovšem, oni se obávají, mají veliký strach. Zdá se, že jejich prostor um, je zde zabírán islamistickými uh, Ehm, složkami. Proto velice často došlo k tomu, že muslimské bratrstvo porušilo své sliby, alespoň ve třech zásadních případech tomu tak bylo. A proto prosím, aby vysoká představitelka věnovala velikou pozornost, velikou důležitost ehm, situaci křesťanské menšiny v Egyptě. Další záležitost, kterou bych rád požádal paní vysokou představitelku, když jedná s Káhirou, to, aby Egypt dodržel podmínky mírové smlouvy s Izraelem. A zároveň eh, bychom měli říci, že nás zneklidňuje to, že se získává většinovou pozici eh, vojenská složka. Děkuji panu Belderovi, nyní pan Obemaje. Ano, eh, co se týče nově zvoleného prezidenta muslimských bratrů, pane Morsi, tak eh, ten eh, opravdu je na svém místě. Koptové představují 10 až 20 obyvatelstva v Egyptě, čili asi 10 milionů obyvatel. Ne všichni se odvažují se k této víře přiznat. Eh, její náboženské potřeby existují, ale jsou vlastně degradováni na bezprávní úroveň. Dříve je proti ním bojoval stát a nyní je to prostě stát krvavé vystoupení eh, proti křesťanům o tom hovoří a tady nemůžeme hovořit o arabském jaře, eh, jaru a eh, paní Eštonová ta eh, by měla také veškeré platby eh, mm, eh, do arabského světa podmínit dodržováním lidských práv. Děkuji, pane Obermajere, a nyní další kolegové, kolega Milan Mon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Poslední volby Ehm, prezidentské volby proběhly v Egyptu eh, posledně bez velkých problémů, to je jasné. Ovšem další věc je jasná, že volby a také to rozhodnutí, které bylo učiněno, eh, bylo učiněno ehm, ze strany eh, vojenství. Mm, je to velice obtížné v Egyptě. Jsou tam dvě mocenská centra, která by měla být v dialogu. Je třeba se postarat o řádný přechod a měla by panovat demokratická normalita. Jsem potěšen, že zde bude nyní vytvořena demokratická vláda Doufáme, že bude zastoupena celá řada sektorů. Egypt je pluralistickou společností, důležité je vypracovat novou ústavu a věřím také tomu, že bude existovat eh, systém eh, více stran. Nesmíme ovšem zapomenout, že křesťané jsou v menšině a jejich práva musí být respektována, nesmí být diskriminováni. Eh, v Důležité je to pro celý arabský svět eh, právě v tomto regionu. Egypt může být eh, příkladem, to již eh, pan Petering řekl, také je důležité, aby politikové si v Egyptě byli vědomi toho, jak důležité je to, jaká rozhodnutí činí, protože to má dopad na celý region. Platné mezinárodní dohody by měly být i nadále respektovány. Evropská unie se musí zúčastnit toho, co se odehrává v Egyptě. Egypt je ve eh, oblasti sousedství ve Středomoří důležitou zemí. Proto eh, samozřejmě to také nesmí eh, nějakým způsobem ohrožovat naše práva. Chtěl bych vyjádřit svou solidaritu s nadací Konráda eh, Adenaura. Od eh, dlouhé měsíce slyšíme obtížné situaci, jaká tam panuje. Děkuji eh, kolegovi Milanmanu a nyní kolega Elka Drajvi. Děkuji, pane předsedo. Poslední měsíce byly zajímavou dobou v Egyptě. Drama, napětí, prezidentské volby a současně i diskuse o nové ústavě a o pravomocích prezidenta. A pak byl rozpuštěn parlament. Závěr je asi takový, že protivník vojenského režimu eh, zvítězil ve volbách, ale eh, armáda má stále ještě očeže ve svých rukou v mnoha ohledech. Navzdory potížím musíme vidět i to pozitivní. Evropská eh, unie má nyní za úkol přispět k úspěchu demokratického přechodu. Je to velká výzva. Další výzvou bude postavit zemi ekonomicky opět na nohy. Cestovní ruch se hroutí a zahraniční investice srdce chybějí, pokladna státu je prázdná. Otázkou je, jaké iniciativy hodná, hodlá vysoká představitelka eh, učinit, eh, aby eh, napomohla novému nastartování egyptského hospodářství, což je i předpokladem pro demokratický přechod. Děkuji, pane kolego, a nyní následuje pan kolega Karim. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Já jsem se nedávno vrátil z návštěvy v Egyptě společně s jinými kolegy. Bylo to před prezidentskými volbami a v podstatě bylo jasné, že je to velice obtížná situace, boj o moc mezi ská, dále tam mm, konst, no, ústavní eh, záležitosti a tak dále. Parlament tenkrát ještě fungoval, my jsme měli možnost vést dialog s, s volenými poslanci v tom období. Já musím říct si otevřeně, pane předsedo, že jsem měl docela veliké obavy. Já jsem nevěděl, zda opravdu to povede k nějaké liberalizaci či otevřenosti. Opravdu jsem se obával, pokud jde o práva náboženský menšin, žen a tak dále. Ovšem, jakou máme agendu, EU agendu, která by podpořila Egypt v současnosti? Musíme podpořit Egypt, ovšem ne způsobem, tak, aby ti, kteří jsou u moci, by mohli v podstatě ničit ty, kteří mají jiný názor. Naše podpora by měla jít k zvoleným zástupcům, kteří chtějí, aby jejich společnost byla založena na základních svobodách a lidských právech a sdílených hodnotách. Pan Peterink se vystoupil jako křesťan. Já jsem muslim hovoříme stejným jazykem eh, základní lidskosti a to bychom měli vetkat do základní společnosti Egypta, který se rozvíjí dnes. Děkuji mnohokrát, pane Karime. Nyní pan Vigenin na dvě minuty. You, Děkuji za slovo, pane předsedo. Milí kolegové, od počátku jsme věděli, že transi- tento přechodný proces Egypta bude dlouhý, budou tam, je to taková sinusoida. Máme důvody se obávat institucionální nejistota, ekonomická krize, kontrola ze strany armády, podpora islámských stran umírněných i méně umírněných. I přesto prezidentské volby byly organizovány akceptovatelným způsobem. Sekulární, moderní demokratické síly získaly většinu v Egyptě. Jediný problém je, že byly roz rozdělení mezi jednotlivý, mezi mnoho kandidátů a myslím, že se z toho poučili. Nový prezident Morsi se zdá být eh, spolehlivým člověkem, chápe obrovskou odpovědnost zachování jednoty této země, ochrany menšin a zároveň zajistit transitní proces, mírový proces v Egyptě. No, mm, si myslím, že bychom měli dát šanci. Měli bychom ho uznat jako prvek stability této země a měli bychom udělat vše pro to, abychom podpořili jeho první kroky, které slíbil. Měli bychom se zajistit na parlamentní volby, které čekají tuto zemi podpořit liberální, sekulární strany, mm, tak aby nedošlo k novému vítězství islámistů, především salafistů. Naším naším úkolem je zvýšit tlak na nejvyšší radu vojenský, vojenských sil, tak aby um, jak se pomalu ustoupili z, od moci, držení moci, protože ta by měla být v rukou lidu, o to bychom se měli snažit. My, rada komise, naše nová politika sousedství by měla přímo podporovat tento přechodný proces, um, socioekonomický rozvoj Egypta nemělo by nás odradit to, že, přes, že prezident této země představuje vlastně muslimské bratrstvo. Měli bychom ho posuzovat a zároveň kterékoliv jiné politické síly u moci na základě jejich konkrétních kroků a ne našich očekávání nebo podle toho, odkud přichází. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Vigeninovi. Nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye. A nyní jako prvnímu dávám slovo eh, kolegu Hawitovi. Um, Děkuji, já rád přispěji do této debaty. Myslím, že mnozí z nás se eh, obávají, eh, že prezidentské volby v Egyptě byly jakousi rouškou pro manipulaci s volebními hlasy a je jasné, že e, přechod, k přechodu došlo v této zemi a to je něco, co musíme uvítat aniž bychom upřednostňovali jednu nebo druhou politickou stranu. Byla zde e, vyhlídka celého arabského e, jara, že bude vykolejeno, pokud by tyto volby selhaly, ale doufám, že naděje přesto zůstala. Já jsem se setkal se zástupci eh, eh, muslimského bratrstva eh, v Káhyře, řekli, že se hlásí k pluralitě základním lidským i právům, i právům žen. Myslím, že bychom neměli zaujímat příliš kritické postoje a neměli bychom být ani naivní, ale měli bychom egyptské vedení poměřovat podle slibu, které nám dali a podle toho také formovat Eh, naše vztahy s Egyptem. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Havic a na závěr ještě paní kolegyně z Argentiny. Eh, Děkuji, pane předsedo. V podstatě mám jednu prozbu na vás. My jsme zažili eh, volby v Egyptě a byli jsme šťastní, že poprvé máme demokraticky zvoleného prezidenta, pana Morsiho. A tento má, je opravdu v obtížné situaci ještě než předtím, než mohl začít. E, tak mu byla odebrána celá řada kompetencí a proto bych chtěla navrhnout, aby tento Evropský parlament skutečně velice rychle pozval prezidenta Morsiho, aby zde před námi promluvil, abychom tím dali signál Egyptu, že opravdu e, hovoříme s svobodně demokraticky zvoleným zástupcem lidu a že v něm vidíme právě e, toho příslušného partnera pro jednání a ne e, ve vojenské straně. E, chtěla bych požádat toto, abychom tím právě také posílili záda jak egyptskému lidu, tak právě jeho prezidentovi. Děkuji kolegyni z Argentiny a tím končíme postup Catch the Eye a nyní má ještě slovo pan Mavrojanis. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Pouze několik slov k poznámkám, které zde zazněly ze strany vážených poslanců Evropského parlamentu. První. Boj, útoky Eh, proti nevládním organizacím, protože mají zahraniční finanční prostředky. To je samozřejmě akceptovatelné, protože nevládní organizace jsou prvkem moderní demokratické společnosti. To je velice důležité. Mm, podpora občanské společnosti, to je součást, to je klíčová součást naší um, politiky sousedství. SVČ sleduje velice pozorně tyto záležitosti. Vysoká představitelka paní Eštonová vyjádřila obrovské obavy ohledně omezení občanských organizací prostřednictvím dvou prohlášení i zde v Evropském parlamentu. Věnovali jsme se tomu i v závěrech 27.2.2012 na Radě pro ministru, ministru pro zahraničí. Ano. Víme, že i na že 21.2.2012 jsme podali demarši na eh, ministerstvu zahraničí Egypta, abychom požadovali šetření nebo odlo, odložení šetření až po přijetí nového zákona, který bude pokrývat záležitost nevládních organizací. Jak víte, tak ten soud byl odložen na um, duben 2013 a zákaz cestování pro příslušníky eh, těch, těchto eh, organizací bylo zrušeno, ovšem obvinění proti ním zatím nebylo staženo a právě proto SVČ bude věnovat neustálou pozornost, věnuje vysokou prioritu eh, této záležitosti. Jsme v neustálém kontaktu s egyptskými úřady, členskými státy, americkými partnery, nevládními organizacemi, tak abychom neustále měli pod kontrolou vývoj této oblasti. Někteří z vás zúraznili bilaterální dohodu mezi Egyptem a Izraelem a její dodržování. Vysoká představitelka, místo předsedkyně komise, rovněž velice pozorně sleduje tuto záležitost. Ehm, jak jsme mm, viděli, nový egyptský prezident jasně indikoval svůj zájem dodržet podmínky této smlouvy. Samozřejmě, že musíme, nesmíme mm, polevit eh, z naší pozornosti, ovšem zase musí, bychom měli uznat důležitost tohoto prohlášení. Rád bych poděkoval všem poslancům poslankyním za tuto úžasnou příležitost, výměnu názoru o um, příležitost, ale i výzva, kterým čelí Egypt po volbě, volbách prezidenta Morsiho na vývoj po rozpuštění parlamentu, dále samozřejmě ta záležitost dodatku Eh, k ústavě, to vyžaduje velikou pozornost. Podobně jako vy, i já jsem přesvědčen o tom, že Evropský parlament hraje zvláštní roli v podpoře a mm, v podpoře lidských práv a demokracie mm, na celém světě. Egypt je opravdu jasným příkladem v tomto ohledu. Musíme se snažit podporovat demokratickou, demokratický přechod, přechod, mm, lidská práva, základní svobody v této zemi. To všechno by mělo být neustále podrobně hodnoceno pod naším drobnohledem. A v tomto kontextu, jak se o tom zmínil pan předseda Petering, velice správně, Vážený pane předsedo, já si vás nesmírně vážím. A omlouvám se vám, že jsem vás neposlouchal mm, velice pozorně v tom okamžiku. Ovšem, já vidím, že máme stejné, stejný, stejné cíle. My, mm, samozřejmě musíme věnovat velikou pozornost eh, svobodě náboženského projevu, náboženského vyznání a i právám žen. Za vysokou představitelku paní Aštonovou vás chci ujistit, vážení poslanci, o tom, že Evropská unie bude věnovat obrovskou pozornost Egyptu. Těšíme se na naše kontakty s novým prezidentem i vládou, která bude sestavena. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane Mavrojanisi. Rozprava je tímto ukončena. Další zasedání se koná zítra ve čtvrtek 5. července od 9 do 14 hodin a pak do 17 hodin. Vše je zveřejněno a také to najdete na webových stránkách Evropského parlamentu. Všem kolegyně